I think we can start. Guten Morgen, liebe Dobré ráno, kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové. Dostáváme se k poslednímu zasedání tohoto týdne a včera jsme měli zasedání koordinátorů, závěry máte před sebou k dispozici a pokud do 12.30 nenahlásíte žádné námitky, tak bude vše považováno za schválené. Teď se pustíme do hlasování. Nejprve si prověříme zařízení, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce vše je v pořádku, v žádné frakci jsme neměli příliš hlasujících a teď se tedy pustíme do hlasování o prvním nařízení. Jean-Marian Marinescu, hlava 1, pozměnací návrh 1, pozměnací 245, kdo je pro, proti, stržili se schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, stržili se schváleno. Článek 1, 349, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 356, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 358, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 357, kdo je pro, proti, zdrželi se. A teď to ověříme. 357, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 18 pro, 23 proti. A ještě tam jeden hlas navíc, takže 19 pro, 23 proti, zamítnut. 359, kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 363, tam je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Není. Hlasujeme o 363, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 367, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 368, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 368, tímto zahajuji hlasování elektronicky. ...368 je odhlasováno, ale máme tady o jednoho za EPP navíc. Jako obvykle. Teď už je to opět v pořádku. Končíme hlasování. 20 pro, 20 proti, ale eh, Liberackýho ještě musíme připočítat, takže 21 pro, 20 proti, takže schváleno. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 31, pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 387, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 391, eh, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 392, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 393, kdo je pro? Proti? Je to identické. Uh, Pozměňovací návrh 35, pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 394 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 395, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41, kdo je pro, proti,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 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 396 e, ústní pozměňovací návrh je někdo proti? Není tomu tak, e, takže 396, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 53, staženo. 398, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 399, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 400, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 402. 402. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 406, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Čtyřista jedenáct, kdo je pro? Omlouvám se. 403 a 4, to je doplněk. A pro proti zdrželi se zamítnout. 411, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 412, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. 414, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 415, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 416 a 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 56. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 57, kdo je pro? Proti? Schváleno. 419 pro? Proti?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 zdrželi se a já to ověřím. 426, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, EPP jeden navíc. Jeden, prosím, vemte svůj hlas zpět. 426, hlasování je u konce. 16 pro, pardon, 17 pro, 25 proti, zamítnut. 427, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 428, kdo je pro? Proti, zdrželi se a toto ověříme. 428, zahajuji hlasování, končím hlasování. 20, 24 pro, 16 proti, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 430, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 431, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti. 431 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 434, kdo je pro, proti, zdrželi se, já to ověřím. 434 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 plus 1 pro, 26 proti, zamítnut. Kompromis 9 pro, proti, 40 schváleno. 440, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 441, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 442, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 443, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověřím. 60 prověřím, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. 28 pro, 13 proti. Takže prosím, zvedejte ruce, jinak to není vidět. A tam vzadu, v tom rohu, prosím, odejděte. E, eh, 465, pozměňovací návrh. 465 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 466, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 467, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62, e, kdo je pro, <clears throat> proti, zdrželi se, schváleno. 470, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut? 471, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 472 pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 473 pro? Proti? Zdrželi se? A ověříme 473. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti. Nikdo se nestržel, je to zamítnuto. 474, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 475 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 476, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 477, kdo je pro? Proti, Zdrželi se schváleno. 478 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 476 a 480 pro, proti, zdrželi se schváleno. tři, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 484 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 486 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 487 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 489 e, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 490 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 491 pro, proti, nebylo to vidět, takže ještě jednou. 491 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 25 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel? Schváleno. E, eh, 494, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 496 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Uh, eh, 496 zahajuji hlasování elektronicky. EPP jeden navíc. Pan Píper právě dorazil. A teď je to v pořádku. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 25 pro, 15 proti a schváleno. Je 497, ne, 500. 500, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 503, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 504, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 505, pro, proti, zdrželi se, ověříme. 505, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 je pro, 25 je proti, takže zamítnuto. 506, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 507, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 508, kdo je pro, ověříme. To bylo jednoznačné, ale prosím, 507, když si přejete, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP zase jeden navíc. Pořád, pořád ještě jeden musí vytáhnout svou kartu. A teď je to v pořádku, končíme hlasování. 5 pro, 35 proti. Myslím si, že bylo potřeba to přeskoumat. Odmítnuto. 508, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 509, kdo je pro, proti. Zdrželi se, schváleno. 510, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnut. 511 a 512 společně, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnout. 514, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 514, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 8 proti. Ale to není tím, že jsem se špatně díval, ale vy jste zkrátka se nehlásili dostatečně, takže prosím, teď hodinu si dáme trošku takové cvičení tělesné, to je zdravé pro zdraví. 516, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 517, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 518, pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 519, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. To potom vypadá naprosto zřetelně. 520 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 521, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 522, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 524, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 523, kdo je pro? Proti? E, zdrželi se zamítnuto. 525 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pětset dvacet šest a 528, 29, 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno, byly identické. 527, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 531, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 534, kdo je pro, zdrželi se, přijato. 535, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 544, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětset čtyřicet sedm, pětset čtyřicet osm, pětset čtyřicet devět a pětset padesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 551. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 500. 56, 57, 58 a 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 560, 61, 62, 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 565. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 566. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 568. Kdo je pro? Proti? To, mi, to není jednoznačné, takže to zkontrolujeme. Zkontrolujeme elektronicky hlasování o 568. Hlasování končí. 18 pro, 24 proti, je to zamítnuto. Nikdo se nezdržel. 500 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, to prověříme. 569, zahájíme hlasování a hlasování končí. 18 pro, 23 proti, jeden se zdržel, je to zamítnuto. 567, kdo je pro, kdo je proti, to mi není vůbec jasné. Takže ještě jednou 567, kdo je pro? Teď už je to lepší. Přijato 570 pro. Ano, 570, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 571, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 500 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Vypadá to, že je to přijato, ale lidi to prověříme. Takže eh, zahajujeme elektronické hlasování. Hlasování končí. 16 pro, 27 proti, nikdo se nezdržel, je to zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Viděla jsem pouze 7 hlasů. Takže 582. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Kontrolujeme 582. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 20 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 77, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 585, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 586, kdo je pro? pro? A, tak ne, tak 587, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. 588, 89, 90, 91, 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 593. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 595. 595, ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 596. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 597. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 598, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 599, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 600, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 602, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 601, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to. 603, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 80, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Šestset šest, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 605, kdo je, a to odpadá. 607, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 609, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 608, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 611, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 610, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 612, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 614, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 613, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 616, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 615, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 617, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 618, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 619, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 620, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 621, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Přihlásilo se příliš málo kolegů, takže ještě jednou 621, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď už to bylo jasnější. 622, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 627, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 633. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 634. Kdo je pro? Omlouvám se. To jsem přehlédl. Tak teď kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 643, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, Děkuji za upozornění. 69. Dostáváme se k 659. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 661. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 662. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 663 pro, proti, zdrželi se za přijato 84, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 85, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 664, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 665 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 669. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 671. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 670. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 672. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 676. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 678, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 679, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 680. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 681. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 682. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 683. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 684. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 711 a 712. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 716. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 717. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 722. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 726. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. 700 Dostáváme se ke kompromisu 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 735, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 736, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 737, kdo je pro, proti, kdo, kdo se zdržel, přijato. 738, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 119, kdo je pro, 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? <clears throat> proti? Kdo se zdržel? Přijato. padesát Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 753, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 754, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 755, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A omlouvám se, přijato. 756, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 139. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 757 a 58. Ne, to ne. O tom nebudeme hlasovat. 140. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. 140. Tímto zahajuji hlasování. A hlasování končí. 32 pro, 11 proti, je to přijato. 141, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 142, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 144, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 26, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 770. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 771. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 777. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 778. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 100, 780 jmenovité hlasování, takže já tímto jmenovité hlasování zahajuji. A hlasování končí. 33 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. 781. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 781, osmdesát zahajuje elektronické hlasování. Hlasování končí. 17 pro, 24 proti, je to zamítnuto. Hm. Tak jsem se zmínil, omlouvám se. Sedmset Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 783 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 784 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 787 to odpadá, takže 788. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 789. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 790. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 791. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 792. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedm Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 795. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 801. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 802. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 803, 804, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 807, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 808, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 172, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 809, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 810, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 811, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 812, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 813, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 181, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 814, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 815. 814 chcete zkontrolovat dobře, zahajuji elektronické hlasování. A hlasování končí. 30 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 815, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 816, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 818, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185, kdo je pro? Uh, eh, 185, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 819, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 820, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 821, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 822 a 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 824, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 825, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 a 826, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 187 826 zahojí elektronické hlasování. Hlasování končí. 20 pro, 21 proti a jeden se zdržel, takže zamítnuto. 188 a 827. Kdo je pro? Proti? To musím taky prověřit. Takže zahajuje elektronické hlasování 188 a 827. Hlasování končí. 21 pro, 19 proti, 1 se zdržel, takže je to přijato. 828. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 829. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Do 832. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 833. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 834. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 835. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 836. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 837. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 838. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 838 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasování končí. 23 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 839. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. čtyři, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto. 845, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 846, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 854. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to raději ob- zopakujeme, já vás moc nevidím. Takže 854, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 857, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 858, kdo je Eh, omlouvám se, to ne. Takže kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 862. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Šede, 865 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 866, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, 867, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 37, kdo je pro? Jmenovité hlasování, ano, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, nikdo se nestržil schválené. Třicet osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Uh. 896, eh, zamítnuto 30, kompromis 39, pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmset devadesát osm, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 899, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 900, kdo je 900, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A 900 padá, protože jsme přijali 899. Omlouvám se, říká pan Ale ne, bylo to přeci jen správně. Takže ještě jednou ta deví, těch 900, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 901, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 904, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 905, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 906, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 908, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 907, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 909, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 910 a 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 912, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 913, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 914, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 915, je někdo proti? Ne, dobře, takže 915 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 916, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 917, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 920, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 920, 920 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnu to. 921, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 922, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 923, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 924, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 924 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 pro, 32 bylo proti, takže zamítnuto, nikdo se nezdržel, takže i tato kontrola byla nezbytná. 925, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Um, 929, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 205, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 930, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 206, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 42, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 207, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 933 a 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 935 eh, a 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 208 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 209, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, pardon, 43, schváleno. Kdo je 211, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 941, e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 942, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 943 a 44, e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 213, e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 44, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 215, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 216, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvěstě sedmnáct. Až 949 můžeme o tom hlasovat unblock od této části. Až po 949 unblock. 225, až 949, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 948 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 949, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 950 a 951, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 227. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 956 a 957, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Eh, kompromis 46, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 972, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 231, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 973, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 977 pro, proti, zdrželi se schváleno. 978, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 232, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 48, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 233 a, a identický 983, je pro proti, zdrželi se schváleno. 984 pro, proti, zdrželi se a ověříme. 984 zahajuje hlasování. 984 je u konce. 15 pro, 25 proti, zamítnuto. 985, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 986, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 987 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 988 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 989 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 990 a 91, kdo je pro, proti, Eh, snažili se zamítnout. 992, eh, je pro, proti, zdrželi se schváleno. 993, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 994 a 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 996, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Hmm, eh, 997, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. 998, eh, kde je pro? Proti? Zdrželi se? A to musíme ověřit. Je málo zvednuté ruce. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 17 pro, 24 proti, nikdo se nestačil zamítnout. Eh, kompromis 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1000. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 1002. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 1005 a 1006. Kdo je pro? 1002 jsme schválili, pak to padá. 1008, 1009, 1009, 10, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1013, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1014, kdo je pro, proti. A tady to musíme ověřit. 1014 zahájuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 24 proti, zamítnuto. 1015, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. E, eh, 1041, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. E, 1043, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 1044, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamí- schváleno. 1045 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 1046, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 463 e, pro, proti, zdrželi se 463, zahajují hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 6 pro, 37 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. Ale opravdu vás prosím, abyste zřetelně zvedali ruce, protože předtím to nebylo viditelné. 462, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, je to doplněk. Takže ještě jednou budeme hlasovat o 462. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 485. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 1049, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1050, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1051, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1052, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1053, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1054, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na 1054 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, je to zamítnuto. 1055, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 237 pro, proti, zdrželo se, schváleno. 1056, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 238 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1090, eh, 59 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 55, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1061, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1062, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1063, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1064, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Za, pardon, zamítnuto. 1065, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1066, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1067, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Okamžik, prosím. Eh, protože 572 582 byly odmítnuty, eh, budeme hlasovat o 1069. Kdo? Ne. Takže to padá. Padá to, protože oba byly zamítnuty, takže se dostáváme k 1070 a 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 1072. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 1072 zahajuji. Končím hlasování. 35 pro, 9 proti. E, eh, 1073, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1074, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 241, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1075, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1076, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1077, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1078, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnu. 1079, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1080 a 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1082, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 56 pro, proti. Kompromis 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1088, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1092, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1093, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1097, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1098, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tisíc sto, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Tisíc sto jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1102, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 248, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 253, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 254, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 60, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 61, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 262, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 342, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 266, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 267, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 269, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 64, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 65, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 280, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. E Ověříme 280. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 20 pro, 23 proti, zamítnuto. Kompromis 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 291, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 294, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 293 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 295, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 301, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 303 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 304, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 312, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 313 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 314 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 315 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 317, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnut. Kompromis 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 321. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 322. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 322. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 323, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 324, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 74, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 331 pro, proti, padá. Ale 280 nebyla schválena. Takže hlasujeme o 331, kdo je pro, proti. I to ověříme. Eh, hlasuji, hlasujeme o 331. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti, nikdo se nestržel zamítnuto. 332 a 33, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 334, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 335 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 336, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to ověříme. 336, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 25 proti. Jeden se zdržel zamítnut. 337, e, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 339 pro, proti, zdrželi se schváleno. 340, kdo je pro, proti, ještě jednou, kdo je proti. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 341, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 343, kdo je pro? Tam je to stejné jako předtím. 343 pro, proti. Zdrželi se, ověříme 343. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro. 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. A tím se dostáváme dál Nejprve k závěrečnému hlasování, které proběhne jako hlasování jmenovité. Ist geschlossen. Hlasování končí. 31 pro, 11 eh, proti, 1 se zdržel. 11 proti, jeden se zdržel, takže je to přijato. A nyní hlasování o legislativním návrhu usnesení. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. 31 pro, 11 proti, omlouvám se, 32 pro, takže je to přijato. A nyní budeme ještě je, uh, eh, hlasovat o vyjednávacím mandátu, mandátu k jednání. I proto tady potřebujeme kvalifikovanou většinu. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí. 32 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. To znamená, že i ten vyjednávací mandát byl schválen a tím jsme tedy schválili a odhlasovali celou složku. Blahopřeji panu zpravodaji Marian Jean Marinescu. A děkuji také sekretariátu výboru Svenu Otovi, který je v podstatě na nemocenské, ale přesto to hlasování připravil. Takže ještě jednou děkuji za e, tuto velkou odpovědnost. So we will continue. Please leave the room. Budeme ale pokračovat, takže prosím opuste místnost nebo se posaďte. Now we continue. Please sit down or leave. Budeme pokračovat. Prosím, posaďte se nebo odejděte. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Bude se jednat o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské platbě. Paní zpravodajkou je Gizine Meissner a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ještě jednou. Prosím, opuste místnost nebo se posaďte. Ale v každém případě buďte prosím potichu. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme to. Takže zahajuji 119. A hlasování končí. 12 pro, 28 proti, jeden se zdržel, takže zamítnuto 119. Kdo je pro? Omlouvám se, 118. 118, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději prověříme, takže zahajuji hlasování o 118. Hlasování končí. 15 pro, 23 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel přijato? Kompromis 1. Raději prověříme, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí. 29 pro, 11 proti, 1 se zdržel, přijato. Sto 30 a 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. A nyní 9. Kdo je pro? To byla velká většina.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 2, Ample 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 135 a 136, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ample 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Takže Ample 21 zahajuje elektronické hlasování. Hlasování končí. 13 pro, 27 proti. Nikdo se nezdržel zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Takže mpl 22, zahajuji hlasování a hlasování končí. 15 pro, 22 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. 138, 140 a 141. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 142, 43 a 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? To není jednoznačné, takže prověříme pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. A hlasování končí. 24 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. Jury 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme, takže kontrolujeme kompromis 2 a hlasování je zahájeno. Hlasování končí. 22 pro, 16 proti, 2 se zdrželi, přijato. 147, kdo je pro, kdo proti, kdo se zdržel. Raději to prověříme, takže 147 zahajuji hlasování. Druhá část. Hlasování končí. 24 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 146, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. MP24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. MP25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 26, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme, takže Ample 27, zahajuji hlasování. A hlasování končí. 14 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel, je to zamítnuto.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 169 a 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Empl 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Empl 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to raději prověříme, takže Ample 40. Zahoji hlasování. A hlasování končí. 15 pro, 25 proti. Dva se zdrželi, takže je to zamítnuto. Ample 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Empl 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Uh, Jury 16. Kdo je pro? 17, pardon, pro, proti, zdrželi se přijato. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 kdo je, a Jury 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 47 a Jury 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 215. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, to raději prověříme, takže 54. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 10 pro, 29 proti, 3 se zdrželi. Já chápu, že už jste trochu unavení, ale přesto vás prosím, abyste ty ruce zvedali pořádně. Jury 23. Kdo je pro? Kdo je proti? To není jednoznačné, takže Jury 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 23. Zahajuji hlasování. A hlasování končí. 15 pro, 2, 16 pro, 25 proti. Skvěle. Nicméně je to špatně vidět. Prosím, hlaste se pořádně. Je to zamítnuto. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď je to jasné. Ample 23. Omlouvám se. Ample 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ample 200, uh, 219, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 239, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 244, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, takže 251, zahojí hlasování. 250 1 končí, 23 pro, 18 proti, 2 se zdrželi, přijato. 252, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní uh, body povinění, takže 73 pro, proti, zdrželi se, uh, zamítnuto 74 pro, proti, zamítnuto. Empl 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. mp 2 pro, proti, to raději prověříme, takže kontrolujeme mp 2, zahoji hlasování a hlasování končí. 18, nebo 19 pro, 22 proti, 2 se zdrželi, je to zamítnuto. A nyní dílčí hlasování, to znamená pozměňovací návrh 75, první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 77. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 78. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 79. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80. Kdo je pro,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 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Takže 85. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 19 pro, 22 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ample 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to raději prověříme, takže Ample 5. Zahajuji hlasování. A hlasování končí. 14 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. 89. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. MP 6. Kdo je pro, kdo je proti, to není jednoznačné, takže to prověříme. Takže MPL 6. Zahajuji hlasování. A hlasování končí. 14 pro, 26 proti, to znamená 15 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 Hlasování končí. 16 pro, 26 proti, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, takže Ample 9 zahoji hlasování. A hlasování končí. 15 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. Empl 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 94, kdo je pro, kdo je proti. To není jednoznačné, takže zahajuji hlasování o 94. Hlasování končí. 16 pro, 25 proti, zamítnuto. Jury 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Empl 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Empl 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti,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 Já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. 35 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Nyní budeme hlasovat o, o legislativním usnesení. Opět jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno a hlasování končí. 35. 6, 36 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, je to přijato. A nyní tedy mandát pro jednání, potřebujeme kvalifikovanou většinu a já zahajuji hlasování. Hlasování končí. 35 pro, 3 proti, 40 zdrželi, přijato. Já blahopřeji paní zpravodajce Gesine Meissner. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Teď se dostáváme k dalšímu bodu. Budeme hlasovat o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. Je to tedy stanovisko ke zprávě vlastní iniciativy Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Paní navrhovatelkou je Jacqueline Foster. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2.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 šestku, zahajuji hlasování a hlasování končí. 19 pro, 19 proti, jeden se zdržel, je to zamítnuto. Acht. Dafür. Poznací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Poznací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 bylo pro, 20 bylo proti, 2 se zdrželi, zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 25, kdo je pro? 25 pro? Pro? Proti? 25. Ještě jedno, pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Zahajuji 25. Končím hlasováním. 20 pro, 18 proti, nikdo se nestržel, schváleno. si návrh 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnu, eh, schváleno, pardon. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 32. Zahajuji hlasování o 32. Končím hlasování. 16 pro, 23 proti, zamítnuto. 33 pro, proti. Tak to musím ověřit. Ověřuji 33. Končím hlasování. 16 pro, 21 proti, odmítnuto. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Oddělené hlásení 41. To je pro. První čas proti, zdrželi se schváleno. Druhá část 41. Pro. Proti. Ověřím to, tu druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 22 proti, zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, to ověříme. Ověříme 49, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 19 proti. Jeden se zdržel zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musím ověřit. 50 musím ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Málo jste se hlásili. Ještě jednou. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 53. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 54. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověřím, 54, zahajuji, končím hlasování, 16 pro, 20 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto, 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Já to ověřím. Ověřuji 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 20 proti, 4 se zdrželi. Zamítnuto. 63. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. 19 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, je to schváleno. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. S, 75, kdo je pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 nebo 17? 16 pro, 19 proti. 3 se zdrželi, zamítnut. 8, kdo je pro? Kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, musíme to ověřit. 79 ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 19 eh, proti, nikdo se nestržel, zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti, strželi se, schváleno. 78 pro, proti, strželi se, schváleno. 80 pro, proti, strželi se, schváleno. 81 pro, proti, strželi se, schváleno. 82 pro, proti, strželi se, schváleno. 83 pro, proti, ověříme. 83. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 20 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, pardon, 29 pro, 10 proti, nikdo se nezdržel, je to schváleno a já blahopřeji Jackie Foster.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 proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověřím to, ověřím 56. Končím hlasování. 15 pro, 23 proti. Nikdo se nezdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 61. Padá? 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Ověříme 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 18 proti, jeden se zdržel schváleno.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 76 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Zahajuji hlasování o 12. 12. Končím. 7 pro, 26 proti. Děkuji vám eh, za to, že jste mě upozornili, abych to ověřil, ale ono to opravdu vypadá jinak, když nezvedáte ruce. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti. Pardon, 34 pro, 3 proti, 2 se zdrželi schváleno. Blahopřeji Bohuslav Liberacký. Teď eh, občanskoprávní normy o robotice Georg Mayer, kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A já to ověřím. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 7 proti, nikdo se nestržel, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3, otevřeno. Hlasování zahajuji. Končím. 21 pro, 7 proti, nikdo se nestržel, schváleno. Posměvací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro? Proti? Ověříme 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel schváleno. Poslanecí návrh 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 33 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 34 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 35 pro? Ne. Kompromis 5 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 44 pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, kompromis, kdo je pro? Mám ověřit 75. -ku. Dobře, takže ověřujeme 75, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 7 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, zamítnut. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 84, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 4, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, ještě jednou zahajuji. Končím hlasování. 13 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. si návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. si návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, tímto zahajuji. Končím hlasování. 27 pro, 1 proti, Nikdo se nestržel. Dobré, že jsme to ověřili. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 5 proti. Nikdo se nestržel. Schváleno. A zpravodaji nemohu pogratulovat, protože není mezi námi. Poslední hlasování o čtvrtém železničním balíčku. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Uplatňování zásady. My jsme o tom totiž předtím hovořili s panem Sasolim, ale tady jde o zavádění zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Spravodajem je Jens Nilsen. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnout. 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 13 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 14, kdo je pro? 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, 18, ne, 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48, kdo je, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnout. Konečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. 32 pro, 4 proti, 1 se zdržel schváleno. Srdečně, pardon, 33 pro. Takže blahopřeji panu Nilsovi. ja. Ja. So we have to continue because we are one... Musíme pokračovat, protože máme hodinové spoždění. Prosím, buď opuste místnost, nebo se posaďte. A buďte potichu. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu, a to je čtvrtý železniční balíček. Jde o druhé čtení, to znamená, otevření trhu, normalizace účtu železničních podniků a udržování infrastruktury. E, Zpravodají jsou Maria Kellenen, David Maria Sasoli a Wim van den Kamp. E, nejprve tedy dávám slovo panu zpravodaji Wim van den Kampovi. Děkuji, pane předsedo. Mne úplně nadchl tady ten nekonečný hlasovací proces. Opravdu to bylo náročné, bylo to dlouhé hlasování. No a co se týče toho čtvrtého balíčku železničního, a konkrétně tedy toho politického pilíře v rámci tohoto balíčku, mohu říci, že jsme opravdu tvrdě vyjednávali, naléhali jsme s velkým úsilím na radu. Využili jsme také ještě nizozemského předsednictví a 29. Ří, eh, dubna se nám podařilo dosáhnout dohody. Ta dohoda, to je dobrá dohoda, se stává ze tří aspektů, na které jsme uh, se zejména soustředili v první řadě tedy otevírání trhu, tedy předpokládá se tady eh, poskytování veřejných služeb a je to důležité, aby se brali v potaz veškeré trasy a proto musí existovat veřejné podpory, i když ale existují určité výjimky, které tam byly zapracovány aby tyto smlouvy se mohly udělovat přímo, nejen prostřednictví veřejných zakázek. Musí se brát v potaz rozsah trhu, také charakteristiky, řekněme, i regionálního rázu. A u těch e, přímých zakázek ty národní kontrolní orgány mohou prověřit, zda došlo k přidělení smluv opravdu přímým korektním způsobem podle ustanovených požadavků. To je takový středobod, na který jsme soustředili celý rámec jednání. Pak jsme také hovořili o o zodpovědnosti za eh, jaksi dráhy při udělování ehm, těchto smluv, uzavírání smluv, takže jsme učinili maximum, aby tedy všechno bylo podle pravidel, aby i byly povoleny třeba různé leasingové systémy, pronájmy, eh, zařízení aby eh, třeba nedošlo k uzavření nějaké smlouvy a pak se zjistilo, že třeba společnost ani nemá k dispozici vlaky. No a třetí oblast, to byly sociální aspekty při u těch uzavírání veřejných eh, zakázek, aby tedy um, se zachovaly i ty podmínky sociálního charakteru. Tady opravdu rada byla tvrdě přesvědčena, stála na svém postoji bylo to těžké je přesvědčit, ale podařilo se nám tedy, aby ty národní úpravy a národní míra ochrany eh, převládala. A tímto způsobem tedy můžeme zajistit, že pokud dojde k přesouvání personálu, takže se zajistí i ta nezbytná míra ochrany. To znamená, to byly ty tři hlavní body, to znamená ta omezování u přímých, uzavírání smluv, nezbytno zajištění tedy vozového parku, no a pak ty sociální podmínky při uzavírání veřejných smluv. Podařilo se nám dosáhnout, myslím, podstatného úspěchu, ale ne úplně všechno, ale myslím, že můžeme být opravdu spokojeni. A samozřejmě dále budeme pracovat za dosažení tohoto cílu, tedy otevírání trhu. Děkuji. Prosím, abyste byli co možná nejstručnější, protože potřebujeme, máme tady velké spoždění. Bohuslave, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě jednou zopakoval to, co jsem již jednou řekl. Spolupráce s panem Pim van de Kampem byla pro mě obrovskou radostí. A musím k tomu říct si i to, že moje hodnocení toho definitivního výsledku je trochu jiné. Je to skutečně tak, že ty otázky, které zmínil pan zpravodaj, byly tedy ty eh, nejspornější. Nepochybně musíme řešit i sociální otázky vždycky ve vztahu k národní legislativě. Jde o to, aby ti, ty, ti zaměstnanci tedy byli chráněni co možná nejvíce. Nabízí se otázku, otázka, jak to bude eh, s těmi povinnostmi veřejných orgánů. Já bych se rád zeptal, jak to bude tedy s devátým Eh, listopadem skutečně budeme schopni tady vytvořit eh, jednotný železniční trh, anebo pokud řekneme, že tady máme tolik a tolik vagónů, tolik cestujících eh, na jedné straně, tak je to tedy jedna věc, ale na druhé straně je to tak, že e, od Litvy po Lucembursko je tady takzvané votum separátum, to znamená, že to je ta zásadní otázka. A jde o stanovisko parlamentu. Pa, milé, milé kolegyně, milí kolegové, pokud se podíváte na výsledek e, diskuzí s komisí a s radou, tak e, dospějete k tomu, že se nabízí toto hodnocení. Za prvé, stanovisko rady, přechodné období, v tom jsme tedy našli kompromis Sociální otázky. Stanovisko rady. Vozový park. Pra, pra, transportní plány. Rada. Obchodní tajemství. Opět maličkost, k tomu je společné stanovisko. A zvláštní podmínky to není tak důležité. Jinými slovy je to tak, že my jako parlament jsme byli zatlačeny do obrovské defenzívy. V podstatě tady není žádný bod, kde by parlament mohl říci, ano, toto bylo přijato. To se nám podařilo. A já osobně to nehodnotím kladně, nesouhlasím s tím. Děkuji vám. Děkuji a slovo má Pavel Talička. Děkuji, pane předsedo, já pohovořím stručně. Má očekávání byla také trošku odlišná a myslím si, že eh, někdy ta jednání neprobíhala příliš dobře. Bylo tu jasné rozdíly mezi tedy eh, slovy a činy rady, tam byly opravdu podstatné rozdíly, nicméně v konečném důsledku myslím si, že tu máme kvalitní výsledek, co se týče určitého otevření trhu. U těch sociálních eh, pravidel tady asi nebudu souhlasit s kolegou Liberackým, když řeknu, že v podstatě to byla ta jediná věc, na které jsme se dohodli nejen mezi parlamentem a radou, ale i na úrovni parlamentu. A myslím si, že vždy uh, eh, tu bude nějaký podnik, který získá uh, smlouvu a který zase nezíská smlouvu a vždycky tam budou tedy ty dvě stránky těch sociálních dopadů v obou případech. Ta skutečnost, že se lišíme od těch národních norem. No a nám se podařilo dosáhnout toho, aby nedošlo prostě k zhoršení tě, té úrovně podmínek, že ta se musí zachovat. A to si myslím, že je dobrý výsledek a skupina ALDE bude tedy schopná toto podpořit, i když tedy jsme úplně nedosáhli všeho. Karima Deli, ne, a Marie Kristýna Arnutu? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vystoupit ke všem třem zprávám současně. Mám to udělat teď, anebo poté, až bude odprezentována poslední zpráva, tak aby to bylo kratší. Dobře, tak to uděláme na konci. Až na konci to uděláme. Děkuji. Dann kommt der Mr. Sassoli. A nyní pan Sassoli. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem velice spokojen s tím, že konečně mohu představit ten závěrečný text v druhém čtení. Já bych na úvod chtěl poděkovat všem, protože mi bylo opravdu potěšením moci spolupracovat s kolegou Van de Kampem a se všemi ostatními kolegy, kteří se zapojili do práce na tom balíčku kolegyně Kilonen, kolega Liberacky. Opravdu bylo mi potěšením s nimi pracovat, protože mají velkou zkušenost. Máme tu odborníky eh, na úrovni našeho výboru a ti nám napomáhali ve všech fázích trialogu. Všichni víte, že ten trialog byl opravdu zdlouhavý, složitý, no a konečně díky nizozemskému předsednictví se nám podařilo odblokovat situaci a dosáhnout výtečné dohody. Jedná se o to, že učiníme další krok kupředu v železniční dopravě, umožní nám to překonat tu, ten velký rozdíl i, i vůči že letecké dopravě. Samozřejmě to nebylo jednoduché. Já jsem musel brát v potaz celou řadu výjimek, které nám představili a předkládali eh, vlády různých států a bylo tedy zásadní uznat spe- specifičnost, ale zároveň i jednotnost eh, toho železničního odvětví. Nyní můžeme říci, že díky čtvrtému balíčku budeme mít větší míru konkurence v Evropě a že všechny naše podniky budou mít možnost eh, se řádně rozvíjet a jistě tedy dojde i k zlepšení služeb, k snižování cen pro cestujících a k navýšení eh, možnosti eh, volby eh, při rezervaci cesty. Chtěl bych všem připomenout, že role parlamentu v tomto byla zásadní proto, aby se dosáhlo této dohody s radou. Záměrem bylo zajistit objektivitu, nezávislost, nestranost těch provozovatelů, stejně tak otvírání železničního trhu. My jsme v parlamentu následovali následující záměry. Zavést sem ochranná opatření, aby se zajistila právě ta nestranost a nezávislost těch správců struktur, dál tedy ustanovení, co se týče dvojích mandátů, základních funkcí, řízení provozu, programování údržby, externalizace a také sdílení funkcí eh, těch správců infrastruktur. Za druhé se podařilo dosáhnout toho, aby členské státy měly eh, národní rámec pro prevenci eh, střetu zájmu. To znamená, jsou tu určité určitá pravidla, eh, prostřednictví kterých je třeba brát v potaz právě tyto možné finanční, ekonomické či osobní zájmy, které by mohly nevhodným způsobem ovlivnit právě nestranost toho správce infrastruktury. A eh, za třetí se vypracovaly specifické normy, které řídí tedy ty poskytování služeb eh, železniční přepravě vysokorychlostních vlaků v Unii. To proto, aby se rozvinul trh se službami, přepravy cestujících vysokorychlostními vlaky a aby se podpořila konkurenceschopnost této oblasti. A to samozřejmě ve prospěch cestujících. No a čtvrtý bod, ten palčivý bod, sociální otázky, to je pro mě velice relevantní železniční podnik, který žádá o udělení licence a e, příslušné osoby které jsou zodpovědné tedy za to řízení, by neměly být nikdy odsouzeny za nějaké závažné eh, činy, například porušování kolektivních smluv a podobně. Takže je zapotřebí příslušných legislativních opatření pro prověření také mm, pracujících e, ve vlacích. Za páté, nezbytné kroky ve prospěch koordinace mezi správci infrastruktury a železničními podniky. Šestý bod, Evropská síť správců infrastruktur, ta byla posílena, včetně mechanismů, které si kladou za cíl zajistit hodnocení jejich výkonu. Pak e, za sedmé práva regulačních orgánů, ta byla posílena. A osmý bod, poslední, rozvoj ze strany trhu společných informačních systémů a systému pro eh, vydávání hromadných eh, jízdenek to má nyní prioritní charakter, aby se e, umožnilo multimodální přeprava cestující a aby tato byla ještě efektivnější. Takže já tímto, vážení kolegové, doufám, že budete souhlasit s výsledkem, který jsme získali společně při vyjednávání že jsme tedy obhajovali postoj parlamentu a tímto se nám podařilo také eh, jak si obhájit postupy, které eh, budou ve prospěch našich podniků. Doufám tedy, že jsme tímto zapracovali ve prospěch železničního odvětví, že tímto železnice budou mít opravdu možnost se stát evropskými železnicemi, protože to je taková velká naděje našeho výboru. Ještě jednou děkuji za přispění všem. Kilunen. Děkuji, Maria Kilenen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Normalizace účtu. Tady komise navrhla určitou eh, návrh na zrušení nařízení rady, na základě kterého v dnešní době mohlo docházet ke kompenzaci takových podniků za platby určitých závazků, které nejsou placeny u nich druhů dopravy tam jsme se rozhodli, že budeme respektovat návrh komise s výjimkou tedy takových ustanovení, které se týkají kategorie číslo 4 obsažené v příloze číslo 4. Tato kategorie 4 přichází s tím, že některá ustanovení se uplatňují do konce prosince 2017, aby členské státy měly čas na to, aby změnili svoji legislativu právě ohledně těch dodatečných výdajů na právě tyto kompenzace. Já bych teda byla pro, aby se eh, ta zpráva schválila bez pozměňovacích návrhů a chci tímto ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se zúčastnili jednání společně se sekretariátem komisí a radou se nám podařilo vyjednávat poměrně konstruktivním způsobem a ta spolupráce probíhala bez problémů. Přihlásilo se ještě, ještě několik eh, kolegů, máme ale velké spoždění a musíme ještě nechat promluvit zástupce účetního dvora, tak každý z vás bude mít pouze jednu jedinou minutu. Prosím, pan Mezulier. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Navzdory veškeré práci, která tady byla odvedena, musím říct, že nejsem příliš spokojen s tím, co pan Sasuli dnes nabízí. V tomto návrhu doporučení je na straně 7 následující věc a ďábel se někdy skrývá v detailech. A to, co tam je, to má velké důsledky. Máme tam přílohu, kde je prohlášení Evropského parlamentu, kde se vlastně nově interpretuje dohoda z trialogu a podle mě je to trojí chyba jednak eh, právní chyba, a to odkazujete eh, na právně nezávazné prohlášení, eh, které je v příloze. Tam je tam to je sice nezávazné, ale má to velké důsledky. Říká se, že článek 11a, který vlastně vychází z článku 11, by mohl být eh, ten obráceně. No, tedy máme tady k dispozici stanoviska rady, eh, právní stanovisko služby rady a to je úplně v rozporu s Evropským parlamentem. A já si myslím, že tady by před soudním dvorem to mohlo mít velké důsledky. Já si myslím, že my všichni eh, členové našeho výboru TRAN jsme odhlasovali eh, ten text pro trialog a to, co jsme odhlasovali, tak to tam nikde nevidím. Takže já prosím chci, abyste mi vysvětlili, kde se tady vzal tento text. A potom další věc, je to morální věc, protože když se mm, hovoří o výsledku z trialogu, tak to neznamená, že my si ho budeme vykládat tak, jak si přejeme, protože bychom nechtěli, aby rada dělala to stejné, to bychom označili za zradu. A e, toto je e, vlastně v rozporu s mezinárodní dohodou, e, je to proti komisi i radě, takže já vlastně nemůžu souhlasit s tímto textem. Děkuji, Lucy Anderson. Well, I have to say I was going to... Eh, já jsem chtěla zmínit úplně to stejné. Chtěla jsem, abyste to vyjasnili. Chtěla jsem se zeptat na úplně to stejné, co právě říkal pan Mizelie. Děkuji. Paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Já mám jen jeden dotaz na kolegu Van de Kampa. Myslím si, že tato zpráva je zejména v první řadě otevřením trhu, protože ten zbytek v podstatě k tomu se připoje to, co se dosáhne v tom prvním odstavci. Možná z té zkušenosti, kterou už máme a že proč tak dlouho jednáme o pátém balíčku, máme tu zkušenost se zprávy o interoperabilitě a zkušenost s jednáním mezi státy na úrovni rady, a víme, jaké jsou jejich postoje, tak bych chtěla vědět o otvírání trhu ty výjimky, které jsou to obsaženy. Tak kdo bude hodnotit ty výjimky, jak se budou kontrolovat výjimky a jak, pokud ta to dohoda o otvírání trhu a dalších výjimkách nebude vést k tomu, že zůstaneme v tom stavu, v jakém jsme nyní. To je taková, eh, řekněme, i kuriozita. Danke sehr, Karim Děkuji, Karima Dali. Eh, vzala jsem eh, na vědomí to, co říkal kolega Sasoli. Je pravda, že to, co říkal, je velmi jednoznačné, ale zpráva doporučuje, aby se nově neotevírala diskuze a aby se podpořil text, který vyplývá z triologu. A naše skupina, která eh, byla v prvním čtení proti oběma textům, tak pokud se tam nic nezmění, tak my nemáme důvod, proč bychom měli změnit naši pozici, takže to je úplně jednoduché. A dosti mě překvapuje, pane Sasoli, že vy navrhujete změnu v příloze s otevřeným přístupem u té vysoké rychlosti. To mě překvapuje. Nevím, jaký bude statut takové přílohy. A potom mě to i věcně připadá podivné, protože to je výklad, který vyplynul z vyjednávání a pokud jde o to místo a smysl té přílohy, mám pochybnosti. A uh, otázka je, jestli bychom neměli nově otevřít diskuzi, abychom se neomezili pouze na tuto kapitolu a abychom se mohli potom vrátit opět k otázce eh, ochrany eh, služeb v oblasti železnice, veřejných železničních služeb, protože, jak víme, tak v tuto chvíli eh, je tam problém. Marie Kristina ty má slovo? Ano, máte slovo. K této zprávě? Nebo k těm všem třema zprávám? Já se pokusím být rychlá. Víte, že pro mě je velmi důležité, důležitá otázka veřejných služeb, zejména železnic, která se týká eh, také toho eh, čtvrtého železničního palíčku. Rozdělení těchto eh, tří zpráv mi přišlo poměrně hodné pro každé, nebo bylo to takové velmi šikovné, protože každé uh, mu byla předělena nějaká zpráva, aby se uh, uspokojila i extrémní levice, i, i pravice a tak dále. Ale mě překvapilo, že my tady oceňujeme práci komise, ale zároveň se tady do toho pouštíme tím způsobem. Já si myslím, že pokud si to dobře přečteme a pečlivě, Eh, tak to je takový balíček, který to vše eh, narušuje, protože ono dochází k stále většímu narušování železničního odvětví. A pak je tady další věc. Tady se tváříme, jakože se podílíme na boji proti klimatickému oteplování tím, že podpoříme mezinárodní trasy, ale tak to není pokud budeme opravdu chtít být ekologičtí, tak bychom měli se snažit pracovat každý sám u sebe a snažit se necestovat přes velké vzdálenosti. To by opravdu snížilo eh, emise eh, v dopravě cestujících. Takže se tady zdůrazňuje, že konkurence umožnila nákladní dopravě, eh, aby eh, pokročila, ale já aspoň za Francii mohu říci, že je to právě naopak, protože o 20% došlo ke snížení eh, nákladní železniční dopravy za pět let. Já nejsem tedy uspokojena tímto textem a budu se ehm, tedy budu, jednoznačně budu hlasovat proti těmto třem zprávám, tak bych to řekla. Děkuji. Teď má slovo nejprve zástupce komise pan Baldwin. Prosím, buďte struční, protože máme málo času. Ano, já to naprosto chápu, pane předsedo, takže pohovořím velice stručně. V první řadě chci uh, ocenit veškerou práci na celém tom balíčku. Všem zapojeným tady za tu práci chci poblahopřát a myslím, že se opravdu přibližujeme, čehož si velice ceníme. Zazněla to otázka konkrétní, aby se objasnilo to prohlášení komise na radě. Tedy a děkuji, že e, vás toto zajímá. Chci zdůraznit, že je to součást významného politického kompromisu na radě tedy aby se objasnilo to, jak my na komisi si interpretujeme toto prohlášení. To je prostě jasné prohlášení, tedy konkrétně se tu stanoví, že chápeme, členské státy mohou chtít rozhodnout na základě principu využití těch vysokorychlostních tras, ale jsou tu omezení pro takové využití. Je třeba to podrobit eh, jaksi eh, rozhodnutí mm, dozorčího orgánu nad eh, tou železniční sítí. Děkuji i za stručnost a teď ještě má slovo Vin van de Kamp a zpravodajové. Máte slovo. Ne? Pan Sasoli se chce vyjádřit? Ano. Já bych eh, v první řadě chtěl zdůraznit, že my si nepřejeme znovu otevírat jakoukoliv diskuzi myslím si, že postoj rady by měl uklidnit i paní Deli k tomu, co řekl kolega Muzlie a kolegně Anderson ohledně toho prohlášení, kromě toho, eh, jak právě zareagovala i samotná komise, Tady bych chtěl ještě říci, že všichni ti, kteří sledovali trialog, tak vědí, že komise na závěr trialogu předložila prohlášení, které obsahovalo právě tu interpretaci rady k článku 11, a to na žádost tedy samotné rady. Článek 11 obsahuje tak lex specialis, tedy že je tu potřeba objasnit eh, celou záležitost, tedy běžná prak, což běžná praxe a parlament připravuje po hlasování ve Štrasburku svoji vlastní, eh, svoje vlastní prohlášení, ve které vlastně obhajuje zase svou interpretaci tohoto článku. Chci říci, že to jsou prohlášení, které nejsou nějak právně závazná, ale po osmi měsících trialogu nemůžeme pro, přijmout prohlášení komise eh, na žádost rady a nezareagovat na to prostřednictvím pozice parlamentu. To nemůžeme. Já sám se nacházím na úrovni parlamentu, nejsem v radě. Až se přesunu do rady, tak samozřejmě zase budu muset obhajovat jiné zájmy, ale teď prostě musíme respektovat celou tuto situaci. Pane předsedo, tedy je na žádost parlamentu a také respektovat e, autoritu a vlastně obhajovat parlament. Děkuji, máme velké spožení, takže velmi stručně. Já s tím souhlasím, ale procedurálně to není tak, že to bylo tomuto výboru předloženo 12. E, července, když jsme hlasovali. Možná ne, já nevím, ptám se. Dříve než budeme pokračovat v této diskuzi, tak bych k tomu řekla, rád řekl jednu věc. Ten postup je jasný. Hluta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15. Eh, prosince ve 12 hodin. Rád bych tady upozornil na to, že výsledek trojstranných jednání výboru TRAN eh, byl potvrzen již 12. července. To znamená, že my jsme to 12. července potvrdili. Rada mezi tím také potvrdila kompromis v prvním čtení a proto ta lhuta pro pozměňovací návrhy je v podstatě formalitou. Nicméně ta formalita je e, nutná, musíme to dodržet. Pozměňovací návrhy tedy mohou e, členové výboru ve druhém čtení předkládat. Nicméně kompromis by ztroskotal, pokud by byl jen jeden jediný pozměňovací návrh přijat. To si musí všichni uvědomit, to musí být všem jasné. A proto je na snadě, že je to tedy pouze formalita. Každý z vás může být může předložit pozměňovací návrh, nicméně pokud bude jen jeden jediný z nich přijat, tak to celé ztrácí smysl. A tím chci tedy tu dnešní diskuzi ukončit. To jsou informace, které máte. Lhůta pro před předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 15. listopadu eh, tohoto roku. Já vám samozřejmě děkuji, děkuji všem zpravodajům za práci, kterou tedy odvedli v zájmu parlamentu. Pane předsedo, já se omlouvám, ale zazněla tu otázka, nikdo mi neodpověděl. Byla to jedna jediná velice jasná otázka a nikdo mi na ní neodpověděl, nevím, jestli nechtěli, nebo mi odpoví písemně, protože potřebujeme objasnit tento druh otázek, jsou velice důležité. Mně nevadí, pokud mi odpoví písemně, ale ať mi to dají vědět. Takže to můžete tedy vyřešit bilaterálně. Já jsem se ptal a oni se vyjádřit nechtěli, paní zpravodajové. E, dobře, to není moje věc. A tím se dostáváme dál. Okay, salary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 Please leave the room Opakuji, buď opuste místnost, nebo se posaďte, ale ať tak či onak eh, buďte potichu. A tím se dostáváme k prezentaci zvláštní zprávy 8 lomeno 2016 Evropského účetního dvora o nákladní železniční dopravě v EU eh, vystoupí pan Ladislav Balko, který je zpravodajem u Evropského účetního dvora. Já bych mu chtěl poděkovat Děkuji, že jste slíbil, že přijdete a především vám děkuji za vaši trpělivost, protože jsme bohužel nabrali spoždění v důsledku eh, toho hlasování. Vy jste eh, byl přítomen velké části, to znamená, že vám děkuji za pochopení a předávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den vám všem. Vidím, že téma té prezentace mé zprávy je eh, více než příhodné v rámci vaší dnešní rozpravy. Velice mne tedy těší, že vám mohu představit tuto zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o nákladní železniční dopravě v EU, která stále ještě není na správné koleji. Někteří z vás si také již vyslechli moji prezentaci na úrovni výboru KONT 13. července a velice oceňuji kvalitní spolupráci s panem zpravodajem Marineskem, který je také členem vašeho výboru a cené eh, připomínky a přispění paní Ayali Sender a pana Liberackého. má dnešní prezentace je v souladu eh, se závazky účetního dvora, tady úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními výbory eh, na témata, která jsou předmětem jejich práce. V tomto auditu jsme hodnotili, zda EU efektivně posiluje nákladní železniční dopravu. Konkrétně tedy, zda výkon nákladní železniční dopravy se vylepšil od roku 2000. Hodnotili jsme strategický a regulační rámec stanovený komisí a členskými státy a také jsme se zabývali tím, zda evropské fondy byly řádně zacíleny na potřeby eh, nákladní železniční dopravy. Navíc také probíhá audit Evropského systému řízení železničního provozu ERTMS, který eh, by měl být zveřejněn v létě příštího roku já i nyní mohu tak nějak aktualizovat e, nějaké informace o této zprávě e, i dnes. Ale nyní tedy k té konkrétní zprávě o nákladní železniční dopravě 8 2016 a konkrétní údaje. Emise CO2 z železniční dopravy jsou o 3,5 krát nižší na tunu kilometru ve srovnání se silniční dopravou. Podpora nákladní eh, železniční dopravy byla klíčová v evropské politice v uplynulých 25 letech. Mezi lety 2007 až 2013 evropský rozpočet přispěl 28 miliardami na podporu železničních projektů. 75 evropské eh, nákladní přepravy se dosud vykonává po silnici podíl na trhu železnic se v Evropě snížil z 19,7 v roce 2017 na 17,8 v roce 2013. Ve stejném období nákladní železniční doprava ve Švýcarsku se navýšila ze 40 v roce 2000 na 48 v 2013. Nákladní železniční doprava je udržitelný, environmentálně eh, pozitivní mm, způsob dopravy dopravy, mohla by skoncovat se zácpami na silnicích a také zabránit úmrtím. Naše bílá, bílá kniha z roku 2011 Evropské komise stanovila cíl na přesun 30 nákladů ze silnic v délce na 300 km do roku 2030 a více než 50 por, do roku 2050. Takže jaká jsou naše zjištění? Obecně jsme zjistili, že výkonnost nákladní železniční dopravy v Evropské unii je neuspokojivá a podíl silniční dopravy narůstá od roku 2000 přes záměry evropské politiky přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnice a financování do dostupných infrastruktur. Železniční nákladní doprava i výkonnost je neuspokojivá, jak co se týče objemu, tak také eh, sdílených eh, modulů. V letech 2000 až 2012 objem nákladů zůstal relativně stabilní kolem nějakých eh, miliard 400 miliard tun na kilometr a o přepravený eh, objem nákladu narostl z 1522 na 1693 miliard tun na kilometr. To znamená, jak si se nepodařilo efektivně vyřešit tento problém, protože mm, zasílatele mm, upřednostňují jasně silnici nad železniční dopravou. Nicméně máme tu i určité výjimky, například v Rakousku, Německu, Švédsku či Finsku. To jsou takové dobré příklady přepravy po železnici. Přes veškerá úsilí komise za posledních 15 let, jak tedy vylepšit přepravu po železnici, liberalizace trhu dosáhla nerovných pokroků na úrovni členských států a jednotná železniční eh, oblast na úrovni Evropy stále ještě nebyla završena. Máme tu tedy systém oddělených železničních sítí, které nejsou interoperabilní. Máme tu různé provozovatele, různé bezpečnostní orgány, různá pravidla, ceny za udělené trasy a podobně. Navíc i nákladní koridory, e, postupy pro řízení provozu ještě nebyly adaptovány na potřeby železniční nákladní dopravy. Takže e, obecně e, by mělo docházet tedy k smíšení e, toho provozu. Používají se stejné infrastruktury pro cestující i náklad. A naopak tedy silniční infrastruktura je jednodušším způsobem e, přístupná a nepoužívá vždy spoplatnění za každý kilometr, jak je tomu v případě železniční infrastruktury. Navíc přístup na eh, železnici a příslušné poplatky jsou vyšší eh, na, na vlacích, eh, například meziměstských vlacích, než u těch, která jezdí pouze z předměstí. Máme tu také určité administrativní a technické překážky, které jaksi narušují tu možnost eh, navýšené konkurenceschopnosti, zdlouhavé postupy pro schvalování vozového parku, také jazyková nevybavenost eh, mm, zaměstnanců ve vlacích a různé signalizační systémy a postupně. Takže již nyní eh, tedy mohu říci, že jsou tu opravdu eh, závažné překážky. To eh, vyjde také z toho hodnocení systému RTMS. Co se týče financování, navštívili jsme několik členských států v rámci našeho hodnocení více prostředků bylo přiděleno na silnice v období 2007 až 2013, konkrétně tedy eh, Fond Koheze a ERDF. Navíc evropské fondy eh, tam, kde byly přiděleny do infrastrukturních projektů, tak v těch navštívených státech nebyly primárně využívány na potřeby nákladní železniční dopravy, ale spíše na přepravu cestujících nebo na smíšené eh, druhy přepravy. A na závěr, co se týče údržby železniční sítě, tady eh, ta, jak si postihuje udržitelnost a výkonnost. Eh, navíc eh, máme určité omezení při přepravě nákladní dopravy. Jsou tu také omezení, zejména co se týče rychlosti. To má opravdový dopad na výkonnost a přepravu tedy toho celkového objemu zboží. Dámy a pánové, na základě všech těchto zjištění účetní dvůr dochází k závěru, že obecně Evropská unie neefektivně posílila nákladní železniční dopravu, tedy za těch 15 let nedokázala efektivně zareagovat na vylepšení situace ve srovnání s železniční dopravou. Jsou tu tedy eh, neuspokojivé aspekty sdílení eh, těch sdílených eh, modulů i připravovaného objemu. Ty eh, strategické nebo regulační otázky, těmi se konkrétně nezabýváme v eh, naší zprávě, ale je třeba zapotřebí tedy více investovat do infrastruktur, Komise a členské státy by tedy měly přistoupit k následujícím krokům, aby se vylepšili strategický a regulační rámec, jak co se týče tedy přepravy eh, zboží, tak i tomu odklonění ze silnic na železnice. Doporučení číslo jedna. Komise a členské státy by měly zajistit, aby národní regulační orgány měly eh, nezbytné pravomoci k vykonávání jejich eh, zásadních funkcí, tedy zajištění nezávislosti a zabránění eh, nekalým praktikám. Komise a členské státy by měly také uspůsobit řízení provozu podle specifických potřeb, jako například co se týče mm, časové rozvržení nebo přidělování tras. Komise by měla také začít sladěvat postupy a pravidla při eh, zajištění a vytváření nákladních koridorů po Evropě. Za třetí, komise a členské státy by měly zjednodušit a harmonizovat postupu pro schvalování vozového parku a vydávání bezpečnostních certifikátů železničním podnikům. Tady eh, naše zpráva zmiňuje, že je třeba rychle přistoupit k schválení čtvrtého železničního balíčku a mě těší, že v mezidobu k tomuto došlo, jak co se týče toho technického pilíře a já doufám, že i ten tržní pilíř že tam k tomu dojde brzy, protože máme výsledky již z hlasování v červenci i z dnešní diskuze. Takže Komise a členské státy by měly také zvážit možnost postupného zjednodušení jazykových požadavků pro řidiče lokomotiv. Za čtvrté, komise by měla také eh, dohlížet na ten pokrok dosažený Eh, nebo navržený v Bílé knize z roku 2001, tedy přesun nákladní dopravy ze silnic na železnice. A s členskými státy by měla eh, hodnotit míru uspokojení všech eh, operátorů, přepravců či uživatelů, aby se opravdu mohli podporovat kvalitní služby pro přepravu zboží. A za páté, komise by měla podpořit stejná pravidla Mm, pro eh, všechny aktéry, aby se opravdu podpořil eh, přeprava zboží tam, kde je zapotřebí. Doporučení číslo 6. Komise by měla umožnit eh, nezbytné financování v souladu s evropskou přepravní politikou, posílit udržitelnost, konkurenceschopnost a účinnost, vyřešit ještě slabá místa a překážky, které panují například v přeshraničních oblastech. Komise by měla také dohlížet na to, jak se využívá evropské financování a investice do železničních a nákladních projektů. Doporučení číslo 7 Komise a členské státy by měly vylepšit koordinaci v rámci železničních investic, tak aby se navýšila efektivita a vyhlo se um, rozvíjení takových nesoustavných, nepropojených sítí, tedy mělo by se kráčet směrem k udržitelnosti, systematičnosti a toto vše by se mělo zahrnout i do podmínek samotných žádostí o nové projekty. A za osmé, členské státy by měly zajistit nezbytnou údržbu železniční sítě, konkrétně nákladních koridorů, Komise a členské státy by měly zavést od, mm, zajistit nezbytné infrastruktury a strategie pro její rozvíjení. A tímto vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Ja, vielen Dank. Nochmal. Děkuji. Děkujeme vám za vaši trpělivost, za vaši prezentaci i za analýzu. Srdečně děkujeme za prezentaci a máme tady několik poslanců, eh, kteří mají eh, velký zájem a jistě otázky a také připomínky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Balkovi a jeho spolupracovníkům z Evropského účetního dvora Bohužel musím říci, že zpráva účetního dvora potvrzuje to, co my tady každý den můžeme konstatovat. V politice se neustále hovoří o modalitě a o přesunu na jiné typy dopravy, ale eh, když dojde na realitu, tak eh, to pokulhává a silniční doprava je vždy na prvním místě. A my bychom měli silniční dopravu do nějaké míry utlumit. Rád bych se k tomu několika slovy vyjádřil. Mohl byste něco říci o poplatcích které se neustále z nejrůznějších finančních důvodů zvyšují a to samozřejmě nezvyšuje kapacitu nákladní dopravy. Druhá otázka. Digitalizace v dopravním odvětví. Tam tedy v dopravním odvětví je eh, stále větší digitalizace. Nezlepšuje to náhodou ehm, podmínky pro nákladní dopravu a proč ne? Potom poslední věc je neustále stále více povinností, které vyplývají z COP21, tak aby doprava byla udržitelnější. Mě by zajímalo, jestli jste se zabývali právě možnými důsledky z COP21, potom přeshraniční problémy, ty známe všichni. A já jsem překvapen, že pokud jde o koridory TNV, se stále investuje do silniční dopravy a ne do kolej, kolejové dopravy. A možná, že tady by bylo potřeba promluvit si s Evropskou komisí, upozornit na to, že rovnováha mezi železniční a silniční dopravou není nastolována. Potom hluk. To je problém železniční dopravy. A mě by zajímalo, jestli je to také nějaká překážka, která brání mm, tomu modálnímu přechodu. Já vám děkuji za těch osm doporučení, ale ono je to opravdu problematické, když se podíváme na harmonogram. Já si myslím, že se nám nepodaří, aby se nám, eh, abychom nákladní dopravu probrali před eh, cestujícími před osobní dopravou. Já si myslím, že nás to bude omezovat a přitom by bylo pěkné, eh, kdyby eh, pasažéři měli přednost před kontejnery a nákladní dopravou. Paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Také já chci panu Balkovi poděkovat za jeho prezentaci, za eh, práci jemu i celému jeho týmu. A no, je to takové deja vu, protože vůči těmto skutečnostem, tedy zprávě účetního dvora, a vidíme, že nám opět říkají stejné věci, nicméně ty zprávy eh, vypracované eh, k tomu, abychom se vypoda- vypořádali se čtvrtým železničním balíčkem a technickým pilířem, tady jsem byla také zpravodajkou ve věci interoperability a bezpečnosti, tak nám eh, prostě neustále říkají část těch věcí, které jste nám právě dnes také popsal. Není to opravdová politická vůle ze strany státu. Dokonce v roce 2013 jsme provedli revizi prioritních evropských projektů. Tam se zaznamenaly problémy těch uh, prostě přečerpání možností silnic, zácp a mohu říci, že za tři roky se situace v členských státech vůbec nezměnila. I nadále máme uzavřené hranice, dochází k zácpám a není to proto, že by chybělo financování, je to proto, že každý členský stát má jiné priority. Takže asi mi na to nebudete moc odpovědět, ale teda otázka je, tak co máme vlastně dělat? My eh, už máme pokrk toho papírování nějakých zpráv, nějakých dalších dat a podobně. Všichni víme, jaká je situace, tak co máme dělat? No a mezi tím vlastně přicházíme o konkurenceschopnost, nedostatečně inovujeme, kamiony nám ucpávají dálnice, no a my tady pořád schvalujeme nějaké zprávy o snižování emisí a žádáme zejména průmyslové podniky, eh, které by nám mohly pomoci eh, vylepšit tu situaci, tak je vlastně ještě víc trestáme za ty emise. No a dálnice za těch 15 let i nadále navyšuje emise CO2. To je úplný protiklad. A samozřejmě asi bych to neměla říkat vám, ale prostě já si potřebuju ulevit, protože co máme teda dělat? Také jste tu zmínil jako referenci některé země, které vsadili zajímavým způsobem na železnici, vylepšili eh, si výsledky a chtěla bych vědět, zda ty zmíněné země vylepšily interní dopravu, anebo zda vykonali nějaké úsilí i ve vylepšení přeshraniční dopravy a přepravy zboží. V jaké oblasti se vylepšili? Ve své zemi anebo ve vztahu k dalším zemím, eh, kde je tedy ten i přeshraniční charakter? Ono je to důležité, abychom zjistili eh, a měli údaje o tom, k čemu dochází protože zatímco my tady v parlamentu a v dalších institucích chceme přistoupit k takové unii, která bude opravdu reagovat na požadavky ze sektoru a ze zemí, tak eh, země a příslušné vlády těch 28 států v tuto chvíli vlastně se snaží najít mechanismy na to, aby si mohli ochránit svůj vlastní trh Taková je naše zkušenost, eh, takže opravdu jediná otázka je, co máme dělat. No a kromě těch doporučení, které jste popsal, bych chtěla vědět, co následně po těch doporučeních přijde. Kromě toho, že jste vypracovali tu zprávu, vy máte nějakou možnost jednání s členskými státy následně. Je tu nějaký mechanismus, prostřednictvím kterého bychom mohli upozornit státy, jak zareagovat? protože jinak fakt nevidíme, že by byly evropské politiky nějakým způsobem užitečné, aby členské státy něco dělaly. Co s tím uděláme? Počítáte s tím, že se s těmi vašimi doporučením udělá něco více? Děkuji. Um, já mám také něco, co bych chtěl říct. Já si myslím, že politická vůle tady existuje, ale uh, usiluje o něco jiného a to už platí léta. My se tady shodneme na tom, že jsou tady velké deficity, vaše zpráva nás v tom utvrzuje, pokud jde o přeshraniční propojení a pokud jde o přesun na silniční, tedy ze silniční dopravy a pokud jde o stagnaci eh, přepravy zboží na železnici, ale to je proto, že je tady politický eh, rámec, kde politická vůle ve prospěch silnice každý den posiluje a ta ekologická linie eh, se zatěžuje každý den. Takže je to velmi nepřiměřené, komise se do toho eh, nepouští ani členské státy. A my jsme to analyzovali. Například peníze ze strukturálních eh, fondů ze 60% do silniční dopravy a 20% do železniční a my jsme si přáli v parlamentě většině, většinově, že alespoň 40% má jít eh, na železniční dopravu. Rada se proti tomu vzepřela a komise, která by eventuálně měla tu možnost a neustále eh, dává eh, penízem na silniční dopravu z FC asi 70 jde do silniční dopravy, takže opravdu se posiluje ta konkurence proti železniční dopravě, takže ta nemá žádnou šanci. Potom jsme tady zmiňovali Švýcarsko a Švýcarsko ten, to má uh, nejvyšší, ještě větší poplatek za silnice, ale a s těmito poplatky potom financují železniční dopravu a proto 100% té železniční sítě v Švýcarsku je elektrifikováno, v Německu je to jen 60%, i když se již před 100 lety rozhodlo, že chtějí eh, železnici elektrifikovat, ale nic se neděje. A pokud jde o ty přeshraniční problémy, ano, ta, nebo spojení, tak my jsme řekli, ano, um, tady by komise opravdu měla udělat podporu až po 85%, tak jako je to například u Fondu soudržnosti, ale to nedělá. A to je přitom rozhodující pro jednotlivé země, um, te, protože národní země ty se zaměřují spíše na vnitřní uh, propojení. Uh, dopravní. Zatímco v Evropě eh, tam by se měli zaměřit právě na to evropské propojení. A německý minister dopravy ten by řekl, mě to sice nezajímá, jestli budu mít spojení do uh, Německa nebo do Francie nebo někam, ale když dostanu peníze z Evropy, tak bychom to mohli udělat. A tím bychom mi vlastně přidali tu přidanou evropskou hodnotu. Eh, nespravedlivá nebo nekalá evropská, pardon, hospodářská soutěž rozhodlo se, že každá lokomotiva musí platit poplatek, ovšem pokud jde o silnější dopravu, tak je to eh, otázka jednotlivých členských států. Takže 100% ehm, železniční dopravy, tam se musí platit eh, mýto, ale u silniční dopravy hm, to tak není. Takže my tady můžeme rozhodovat, co chceme, ale nikam se neposuneme. Tady je otázka, že vy, když něco uděláte nebo budete něco plánovat, tak jak se jak se zasadíte o to, aby komise reagovala? Pan Reuter za chvíli dostane slovo a on se k tomu může vyjádřit. Ale my tady všichni neseme tu zodpovědnost, my tady klademe důraz na ty přeshraniční e, projekty a musíme tlačit, protože e, jinak ten klimatický cíl e, ne, nedosáhneme, pokud 75 nákladní dopravy nebo ještě více zůstane na silnici. Eh, USA jsou pro nás vzorem, ty tam mají 40 eh, té eh, nákladní dopravy na železnici a já si myslím, že větší blamáž už si ani pro Evropu nedovedu představit. A teď? Tady máme pobídku pro zástupce komise, aby se k tomu vyjádřil. My se známe a uvidíme. Uvidíme, jak můžete pomoci účetnímu dvoru, aby u té příští zprávy už ten výsledek byl pozitivnější. Máte slovo. Pane předsedo, pane <clears throat> Balko, milí kolegové, děkuji za příležitost vyjádřit se k tomu za komisi. My tedy souhlasíme s tím obecným hodnocením Evropského účetního dvora v tom smyslu, že účinnost, výkonnost, železniční nákladní dopravy v Evropě je nedostatečná. My jsme reagovali na to doporučení a já si myslím, že e, doporučení účetního dvora jsou velmi aktuální, protože v podstatě doplňují snahy komise modernizovat železniční nákladní dopravu. My v tuto chvíli máme mnoho opatření, která probíhají. Snažíme se e, tedy zhodnotit příslušná nařízení, tak abychom mohli mm, eventuálně regulační rámec modernizovat. Kromě toho monitorujeme proces, který byl zahájen rotterdamským prohlášením za nizozemského předsednictví. Zjišťujeme a snažíme se dosáhnout pokroku již nyní. To znamená, že nečekáme na eh, tu budoucí revizi zároveň. Eh, a tady chci reagovat na komentáře, které prones, pronesli ctění poslanci. Bych rád poukázal na snahy, eh, které zazněly i tady eh, dneska dopoledne v Evropském parlamentu o čtvrtém železničním balíčku zabývali jsme se tím politickým pilířem a já si myslím, že to všechno by tedy nás mělo posunout správným směrem. Doufám, že ta společná snaha tedy povede ke kýženým výsledkům a že tady bude silnější postavení železniční nákladní dopravy. Kromě toho bych rád zareagoval na některé z bodů, které tu zazněly, eh, které jste zmínil vy sám a pan Van de Kamp v tom smyslu, že v rámci nástroje CEF tady investujeme do silnic, hlavně do silnic, musím říci, že eh, je to pouze tak, že 4 4% jdou do silnic a většina tehdy jde do eh, projektů v oblasti životního prostředí. Kromě toho bych vám měl říci, že pokud jde o soudržnost a hm, financování, tak tady tady trváme na eh, na poměr mezi železniční a silniční dopravou 50-50. Já vím, že byste to chtěli ještě lepší. My jsme tady v parlamentu uh, diskutovali o míře financování, když jsme tedy stanovovali nástroj pro propojování Evropy, stanovali jsme uh, tam tedy ten 40% uh, eh, podíl a 85% podíl pro kohezní země. Jde o to, aby tady vzrostla vůle členských států vkládat peníze do přeshraničních projektů. Ze všech možných hledisek se tedy musíme shodnout na tom, že je potřeba vytvořit dynamický systém a sektor eh, nákladní železniční dopravy. My se o to snažíme. Eh, a jsme přesvědčeni, že doporučení, které tu, která tu přednesl pan Balko a jeho tým, jsou tedy aktuální a že přispějí k naplnění našeho cíle. Děkuji a nyní máte vy možnost zareagovat na ty otázky a komentáře. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Máte naprostou pravdu, pane Vandenkampe a paní Bilbao pane předsedo. Já chápu vás, poslance. Vy jste eh, členy velmi důležitého legislativního orgánu a zmínili se tady otázku, která se eh, týká poplatků za přístup, poplatku, pardon, otázku k digitalizaci hraničních problémů a pak komise a spolupráce s komisí, jaké je k tomu stanovisko komise. A já bych chtěl připomenout, že komise měla příležitost vyjádřit eh, svou pozici během toho řízení a my jsme to sledovali a musím zdůraznit, že komise souhlasila s každým naším doporučením. S každým doporučením z těch osmi, což znamená, že jsme spolu v souladu. A co bychom tedy měli dělat? Měli bychom si uvědomit, že poskytujeme výkonnostní audit a výkonnostní audit je součástí naší roční zprávy a roční zpráva je nástrojem pro eh, proces absolutoria pro Evropský parlament eh, ve vztahu ke komisi a my tento nástroj dáváme e- Evropskému parlamentu. A byl bych rád, kdyby člen mého týmu doplnil některé konkrétní připomínky. Pan Urbanič, tedy ten, ten řekne něco konkrétnějšího. Děkuji. Jenom velmi stručně doplním to, co pan Balko právě říkal. Pokud jde o ty poplatky, Eh, kterých hovořil pan Vandenkamp. Mohli bychom vám, vás odkázat na odstavec 68 až 73, zejména tam je odstavec 73 v naší zprávě, je tam příklad švýcarská a rakouská a uvedli jsme, eh, že jedna věc je eh, stanovit tam ty poplatky a jejich výši, ale jsou tam i jiné způsoby a to píšeme v tom textu. Potom poslední věc, co můžeme udělat? Můžeme samozřejmě doporučovat komisi určité věci, stejně tak jako členským státům a účetní dvůr eh, tady eh, sledoval provádění eh, doporučení a to v cyklu dvou nebo tří let a všechna ta doporučení, která komise přijela, potom budeme sledovat a budeme o tom informovat v návazné zprávě. Děkuji. Děkuji. Tím jsme tento bod na pořadu jednání prošli. Vidíte, že máme společné stanovisko pouze e, teď zvažujeme, jakým způsobem dále postupovat. Samozřejmě znění je dobré, ale chceme vidět také fakta. Po deseti letech tlaku nebo ještě po delší době se snad komise také trošku posunula, pokud jde o ty přeshraniční úseky, to je pozitivní a máme tam také dobrou spolupráci, komunikaci, pardon. A teď eh, čekáme, že ta slova se promění v činy a ta příští zpráva bude kladnější. Děkujeme vám za to, že jste přišel k nám a že jste měl trpělivost, ale aspoň jste si tady vyslechl tu odbornou diskuzi k čtvrtému železničnímu balíčku a já bych chtěl také k tlumočníkům, eh, říká pan eh, předseda, kteří přetáhli a my se dostáváme k bodu různé. Příští schůze bude 5. prosince v 15 hodin tady v Evropském parlamentu v Bruselu. Děkuji vám a přeji vám pěkný den.